Milí kolegové, alespoň ti z vás, kteří se, jste zde, usaďte se, ať můžeme začít. Good morning, everybody. Dobré dopoledne všem. Myslím, že bychom mohli začít přijetím pořadu jednání. Má někdo nějaké poznámky? Ne? V tom případě začnu oznámení předsedkyně. Nejprve jsem chtěla předložit k vašemu schválení následující doporučení koordinátorů. Jde o jmenování zpravodajky paní Mecoli. Byla jmenována jako zpravodajka ke čtyřem zprávám o závěrech ujednání způsobu účasti na Evropském podporném orgánu e, azylu. Jde o Švýcarsko, Lichtensteinsko, Island a Norsko. Má někdo něco proti? Ne, Potom další bod, další sdělení předsedkyně. Jde o ústní otázku o vízové politice. Písemný postup 22. ledna. V rámci tohoto postupu se eh, koordinátoři rozhodli, že předloží komisi ústní otázku o vízové politice. Aby tato otázka <clears throat> mohla být předložena na plenární zasedání co nejdříve, musíme to podpořit dnes, takže pokud nikdo nemá nějaké námitky, předložíme tuto otázku plenárnímu zasedání. Nevidím nikoho, kdo by byl proti. Dobře, a poslední věc, organizační záležitost, jazykový režim. Vzhledem k počtu dostupných tlumočnických kabin nebudeme mít tlumočení do finštiny, estonštiny, malčtiny a chorvačtiny dopoledne. A odpoledne zase nebude tlumočení do dánštiny, finštiny, češtiny, estonštiny, lotyštiny a malčtiny. Píše se zde také, že mám poděkovat za vaše pochopení. Doufám, že to pochopíte. Zdá se, že jazyky, tlumočení do jazyků některých nám chybí pravidelně. Nyní bychom měli přistoupit k bodu 3, ale vidím, že zpravodajka ještě nedorazila, paní Gabriel, takže přejdeme k bodu 4. Jde o změnu rozhodnutí 2005-681 SVV o zřízení CEPOLu. Spravodajkou je zde paní Gal. Musíme projednat legislativní iniciativu 25 členských států, které chtějí přesunout eh, tuto agenturu z Bramshillu ve Spojeném království do Budapešti. Je zde, ta, jde zde také o časovou otázku, vzhledem k tomu, že vláda Spojeného království uvedla, že má v plánu uzavřít současné místo, současné sídlo eh, Cepolu do léta. Řešení by se tedy mělo najít do té doby, než proběhnou evropské volby. Předám, volby předám nejprve slovo paní Gál, zpravodajce, a potom stínovým zpravodajům, potom ostatním poslancům a poté se vyjádřím já. Takže paní Gál, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jednak, jak už jste uváděla, nastala situace, kdy je jasné, že CEPOL, celá ta situace týkající se CEPOLu, bude muset být vyřešena a to rychle. Domníváme se, já osobně se domnívám, že by to mohlo ohrozit vhodné fungování agentury. To fungování bychom měli zajistit a z toho důvodu je nutné nalézt co nejdříve nové sídlo pro tuto agenturu. Jak už jsme říkali, tady na výboru několikrát. Domníváme se, že je velmi důležité, aby tato agentura i nadále fungovala tak, jak má, a aby zůstala nezávislá, což je její velmi důležitá úloha. Z toho důvodu je nutné nalézt eh, nové vhodné sídlo, tak, aby mohla práce Cepolu pokračovat. 25 členských států EU předložilo iniciativu v tomto smyslu a já jsem velmi ráda, že tímto způsobem se podařilo situaci vyřešit. Výsady parlamentu jsou tímto způsobem zachovány. Jasné, že se jedná o postup spolurozhodování v tomto případě a to je podle mne velmi důležité. Jak už jsem zdůrazňovala, je důležité zachovat nezávislost agentury a také vhodné fungování CEPOLu. Z toho důvodu musíme to nejlepší řešení nalézt co nejdříve. Z toho důvodu jsem do návrhu zprávy zapracovala ten návrh 25 členských států, který usiluje o přesunutí sídla Cepolu do Budapešti. Potom je zde ještě další věc. Jde o otázku budoucnosti Cepolu. To jsem také zapracovala do té svojí stručné zprávy. Všem je totiž jasné, že CEPOL se bude muset přizpůsobit Lizabonské smlouvě. To znamená, že CEPOL také musí hrát ústřední úlohu v tom nově navrhovaném školícím systému a z toho důvodu je nutné přistoupit k přeskumu mandátu CEPOLu. Z toho důvodu jsem do návrhu zprávy zapracovala tuto žádost, tedy žádost, aby komise předložila návrh a přeskoumala nařízení o CEPOLu. To by mělo následovat v brzké době. Toto jsou tedy hlavní aspekty mé krátké zprávy. Jsem naprosto otevřená k vyjednávání se stínovými zpravodajem. Budeme se snažit nalézt ten nejefektivnější způsob, jak zajistit, že vše stihneme v krátké lhůtě a chceme odhlasovat tuto zprávu předtím, než vyprší náš mandát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 4. února. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Glunce SD, stínová zpravodajka. Ano, děkuji, pouze stručně, my už jsme o tom jednali opravdu několikrát v minulosti. Já také souhlasím s tím, že bychom měli zajistit nezávislost polu na jedné straně a na druhé straně také souhlasíme s tím, že času je málo. sídlo v Bramsilu se bude zavírat, takže CEPOL musí mít nové ústředí někde v Evropě a víme, že rada se shodla na Budapešti. Otázka, která vyvstává je, budeme schopni toto dokončit předtím, než vyprší náš mandát. Souhlasím tedy také s navrhovanými časovými lhůtami, doufám, že se nám podaří to včas dokončit. Byla stanovená lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, budeme se potom zabývat pozměňovacími návrhy, ale nyní nemohu eh, podpořit to, co říkala zpravodajka. Děkuji. Další stínová, stínový zpravodaj je pan Dion. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce za úvod. Já jsem poněkud zklamán způsobem, jakým se touto situací zabýváme. Samozřejmě, pokud je o postup, všichni se shodujeme, spolurozhodování tady nejsou žádné problémy. Nicméně já bych očekával, že parlament, pokud se zapojí do toho postupu spolurozhodování, že k otázce přistoupí mm, opravdu pečlivě. A nechápu úplně přesně, proč, když CEPOL má mít nezávislý mandát, bychom měli okamžitě podpořit to, na čem se rada dohodla, tedy v souvislosti s sídlem Cepolu. Možná mi unikla diskuze týkající se různých dalších možností. Vím, že jsme neměli možnost vyslechnout všechny zástupy členských států, kteří také byli kandidáty. Vyslechli jsme pouze tu maďarskou prezentaci, takže pokud to chceme vzít opravdu vážně, a myslím, že časový tlak by tady neměl být zase tak velký problém. My se totiž můžeme rozhodnout ohledně různých alternativ poměrně rychle, ale mě unikla celá ta diskuze. Z toho důvodu nejsem příliš ochoten eh, tak z ničeho nic skočit na to rozhodnutí, že bychom měli zvolit Budapešť jako e, sídlo. V kontrolním výboru také kriticky přistupujeme k počtu agentur, které existují a také pokud je o jejich sídla. Když máte na jedné straně Europol, kde se zhromažďuje řada policejních informací, informací policejního typu, a potom další instituce, která školí a vzdělává policisty, tak se mi to nezdá příliš eh, v souladu s našimi cíly. Já tedy budu předkládat pozměňovací návrhy k této zprávě. Navrhuji, abychom eh, postupovali pečlivě a ne, vytvářeli závěry příliš rychle. Děkuji panu Jongovi a dále. Chce se komise vyjádřit? Mám tady uvedeno, že pan nebo paní Sersen se hlásí o slovo. Dobré dopoledne, paní předsedkyně. Já se jmenuji Luči Sorika a vedu jednotku, která je odpovědná za policejní spolupráci. Zabývám se vztahy s Europolem a Cepolem a pokud dovolíte, rád bych vám představil stanovisko komise týkající se této otázky. Možná víte, že komise přijala stanovisko k iniciativě zmiňovaných eh, členských států, stalo se tak 16. ledna. A to stanovisko se snažilo posoudit zmiňovanou iniciativu členských států. Vycházeli jsme ze tří hlavních aspektů. Jednak šlo nám o synergie ve fungování mezi na jedné straně podporou pro policejní spolupráci, což zajišťuje Europol, a na druhé straně školením a vzděláváním policistů, což je zase hlavní úkol CEPOLu. Dále šlo o racionalizaci nákladů. Jak jistě víte, to je v souladu s doporučením, které je uvedeno ve společném přístupu k decentralizaci, což je dokument schválený třemi institucemi. A třetí aspekt, který podle nás je také relevantní, je to, že k posouzení docházelo v kontextu probíhajících vyjednávání, které se týkají komisního návrhu o nařízení o Europolu. To už bylo předloženo a v radě se o tom stále vyjednává. A iniciativa zmiňovaná s tím přímo souvisí. Komise se tedy domnívá, že je možné podpořit iniciativu členských států. Zároveň jsme si ale pečlivě vyslechli minulý měsíc výzvu Evropského parlamentu a také to, co členské státy uváděly na radě, Členské státy se vyjádřili proti návrhu komise o Europolu, kde šlo o fúzi, spojení a my jsme se tedy snažili hledat jiné alternativy, jiné možnosti takového návrhu. Šlo nám o to, abychom splnili ty dva stanovené cíle. Z toho důvodu jsme zapracovali do dokumentu některé návrhy k zamyšlení, například možný scénář přesunu do Hágu, což by pravděpodobně splnilo zamýšlený cíl. Zmiňovala to zpravodajka i dnes. Jde o to, že celá agentura by měla být eh, funkčně i právně nezávislá. A poslední věc, ještě k pozměvacím eh, návrhům zpravodajky, jde o výzvu na komisi, aby komise posoudila efektivní fungování rozhod- eh, rady a také, abychom agenturu přizpůsobili Lizabonské smlouvě. My sdílíme toto stanovisko zpravodajky. Domníváme se, že ta časová lhůta, která byla stanovena 18 měsíců, je dostatečná, a to jak z politického, tak technického hlediska. Mělo by to stačit na to, abychom posoudili nejlepší způsob, jak modernizovat eh, fungování CEPOLu, samozřejmě s přihlédnutím ke změnám, ke kterým dojde. Rozhodně ale nahlížíme velmi příznivě na možnost předložit takovýto návrh tedy návrh přizpůsobit se pol Lisabonské smlouvy a to v rámci těch stanovených lhůt, které zpravodajka navrhla. Děkuji. Thank you. Would the Greek... Děkuji. Chce se řecké předsednictví vyjádřit? Nevím, kdo je zde. Děkuji, paní předsedkyně. Z, za radu chceme říci, že chápeme naléhavost této otázky a potřebu přizpůsobeného řešení. A už jsme měli jednu schůzi, kde jsme projednali návrh, který byl předložen 25 členskými státy a v návrhu nařízení nebyly provedeny změny. jsme si vědomi skutečnosti, že v Evropském parlamentu se začalo intenzivně pracovat a spoleháme na vaši spolupráci, abychom zajistili, že příslušná legislativní opatření proběhnou včas. A jsem přesvědčen, že naším společným zájmem, aby CEPOL byl operace schopný a aby ta prodleva netrvala příliš dlouho. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní se vracíme k paní Gál, ke zpravodajce. Děkuji. Když jsem naslouchal jednotlivým názorům, chci jenom zdůraznit eh, opět, že bychom se měli dohodnout na tom, že je velmi důležité zachovat eh, řádnou funkci této agentury, protože odvádí velmi důležitou a užitečnou práci a bude mít ještě více práce v budoucnosti. A proto je v zájmu nás všech, aby to nebylo nějakým způsobem narušováno. A proto jako zpravodajka si myslím, také, že tato práce může být eh, nejlépe odváděna, když ta agentura bude nezávislá, její nezávislost bude uchována. A myslím si, že takový návrh, který jsem zahrnula do, do zprávy, může být nejlepší alternativou pro CEPOL. Samozřejmě jsem připravena mluvit se stínovými zpravodaji, budeme mít několik setkání stínových zpravodajů, podíváme se na pozměňovací návrhy a potom to předložíme našemu výboru. Děkuji. Děkuji. Myslím, že termíny byly uvedeny pro pozměňovací návrhy 4.2. v poledne a zpravodajka k minulému bodu nepřišla zatím, takže další bod je zpravodajkou paní Gens. Měli jsme to naplánováno na 9.40 za 20 minut 10. Přejete si zahájit, anebo uděláme přestávku, aby se mohli všichni dostavit? Můžeme pokračovat, ale nevidím tu část nových, ale můžeme začít. Ano, děkuji. Takže tím se dostáváme k bodu 5. Vyhodnocení justice z hlediska trestního práva a právního státu. A je to sdělení o výsledkové tabuli justice. Máme nový nástroj pro hodnocení justičních systémů, který se soustředuje na správní a civilní právo. A hodnocení trestního práva je, je velmi důležité, protože je třeba zachovat mechanismus pro ochranu právního státu a vlády práva v Evropské unii. A nyní dám slovo zpravodajce paní Gens a potom dáme slovo předsednictví a komisi, pokud budou chtít komentovat a zahájím rozpravu pro další kolegy. Děkuji mnohokrát. Je to jiná záležitost, kde také jsme v, pod eh, tlakem času. Komise předložila sdělení na začátku března a věříme, že bude velká většina ve výboru pro tuto změnu, která podpoří naše stanovisko v této věci. Na druhé straně jsme zahájili tento proces téměř před rokem, Myslím, že to bylo na konci dubna, kdy koordinátoři schválili tuto věc. A bylo to nejdříve zablokováno výborem Jury, měli jsme několik setkání s výborem Jury a potom jsme změnili název a vlastně jsme se posunuli od té, výsled, od těch, té výsledkové tabule a pustili jsme se spíše do trestních aspektů trestně právních aspektů a byli jsme překvapeni, protože když jsme souhlasili s jury, že je to v pravomoci našeho výboru, oni chtěli předložit své stanovisko a zdá se, že nyní je to v pořádku, protože mají lhůtu příští pondělí pro své stanovisko a my budeme hlasovat 11 musíme hlasovat eh, ve výboru 12. Je to poslední termín pro dokončení celého procesu v tomto volebním období. Chtěla jsem jenom popsat eh, vlastně celý proces, protože někteří kolegové jasně uvedli, že na, není dost času, abychom připravili pozměňovací návrhy a také kompromisní pozměňovací návrhy, ale je to jasně eh, mimo na naš, naše rozhodování, protože my jsme u to stáli od dubna a nyní věříme, že bude možné. Takže jsme dostali 73 pozměňovacích návrhů a ty také vlastně doplní některé nové prvky k tomuto návrhu. My jsme začali velmi záhy pracovat na kompromisních pozměňovacích návrhech jednotlivých článků. Včas měli setkání stínových a tam jsme začali také projednávat tyto kompromisy. E, a jsou tu obsaženy čtyři hlavní návrhy, tedy rozšířit e, výsledkovou tabuli o aspekty trestního práva, trestní justice a také to spojit s ekonomickým semestrem je důležité rozšířit ty výsledky, ale je stejně důležité provádět eh, a používat eh, samostatný nástroj, který nebude tak propojen s ekonomickým semestrem. My víme, že nyní ekonomický semestr nebyl jediným způsobem, jak postupovat. Ku předu. Takže věříme, že ve sdělení komise bude také návrh o možných změnách eh, smlouvy do budoucnosti. A ty vlastně umožní eh, používat tento nezávislý nástroj. Další hlavní návrh je, že požadujeme mechanismus pro krizové situace, tedy rychlá reakce, a k tomu také byly pozměňovací návrhy. A třetí je, že pravidelný monitoring nebo hodnocení je důležitý mechanismus a chceme posílit tento aspekt. Ale také připravujeme v tomto návrhu mnohem užší eh, institucionalizovanou spolupráci mezi Evropským parlamentem a komisí a chceme také umožnit Evropskému parlamentu, aby se obracel na komisi a aby příslušné výbory i příslušné výbory Rady Evropy mohly spolupracovat. A tady popisujeme úlohu národních parlamentů v jednom z článků, takže věříme, že budeme moci velmi intenzivně eh, pracovat a já chci požádat o podporu kolegů, abychom to mohli uzavřít s tím, že máme skutečně málo času a Máme ve Štrasburku naplánováno jedno zasedání o kompromisních pozměňovacích návrzích. Takže prosím, pomozte nám to uzavřít. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Gens. A nyní požádám komisi. Chce komise to nějak komentovat? Nejsou zatím tady. Řecké předsednictví taky ne. Chce někdo z kolegů Pan de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vyplnit eh, čas, abychom komunikovali. Já vítám tu zprávu Kingy Guns. Je to zhrnutí eh, včerejška a postupu ke kompromisním návrhům je kvalitní. Moje hlavní obava, obava naší skupiny je, že když to dáte do kontextu ekonomického semestru, tak to možná eh, vlastně umožnilo rychlý postup, pokud je o hodnocení justice, ale je to ekonomický semestr. To znamená, že zdůrazňujete ekonomickou, ekonomický význam práva a může dojít k napětí mezi eh, těmito ekonomickými aspekty a justicí. A my chceme rozšířit působnost hodnocení, abychom zahrnovali i trestně právní aspekty a justiční aspekty, tak jak to navrhuje zpravodajka. A to znamená, že musíme mít také mechanismus, který se bude zabývat veškerými aspekty, včetně ekonomických, ale také e, obecně právními aspekty. A proto potřebujeme nezávislý mechanismus, tak jak řekla zpravodajka. To je nejdůležitější pro naši skupinu, ale myslím, že můžeme postupovat rychle podle navrženého postupu Samozřejmě budeme plně spolupracovat na kompromisech. Děkuji. Paní Grisbeck. Děkuji, paní předsedkyně. Já za sebe bych chtěla poděkovat naší zpravodajce za práci, kterou provedla. Byla to rychlá práce a e, také byla rychlá z hlediska dlouhého rozhodování konference předsedů a naší možnosti zahájit tuto práci. Tato práce byla rychlá také z hlediska pozměňovacích návrhů. Pravdou je, že tato problematika byla rychle řešena na úrovni Evropského parlamentu, v každém případě ta rychlost charakterizuje práci, ale eh, také je kvalitní obsah. A za to bych chtěla poděkovat zpravodaji a také ostatním. Kolega tady řekl, že by chtěl vyplnit tento čas, ale navíc musíme říci, že zhruba řečeno ti, kteří jsou tady, jsou zajedno z hlediska tohoto hodnotícího systému justice tedy všech justičních systémů členských států, zvláště z hlediska demokracie a principů, o které se opírá právní stát, Evropa a základní svobody a na úrovni všech členských států. A samozřejmě, možná je zbytečné, že to říkám, ale je zajímavé připomenout, že je nutné také dodržovat Klíčové postupy, které jsou ve smlouvách a v chartě, to znamená ve všech textech, o které, se, které jsou ustavujícími texty našich institucí a které jsou vždy tady dodržovány. Je tady řada pozměňovacích návrhů a my jsme pracovali na pozměňovacích návrzích a naše zpravodajka tady také zapracovala rychle, protože velice rychle eh, se objevila celá řada zajímavých pozměňovacích návrhů. Já bych zdůraznila tři body, které podle mého názoru jsou zásadní a které jsem chtěla také zdůraznit v pozměňovacích návrzích v souladu s kolegy ze skupiny. Jednak z této tabulky bychom neměli dělat jakousi sbírku statistických grafů, údajů a informací, které jistě jsou zajímavé z hlediska délky řízení a z hlediska srovnání. Ale je nutné používat tuto tabulku jako nástroj pro hodnocení fungování justice v členských státech. A stejně jako kolegové jsem litovala, když jsem nyní trochu uklidněna, že komise neuvažuje nebo vnímá tento nástroj pouze v rámci evropského semestru a e, ekonomického růstu. Takže tady jde o to, že tento nástroj by měl vyhodnocovat justici. A to by mělo umožnit disponovat nástrojem, který by tedy vyjadřoval nezávislost a hlavní roli také e, trestních soudů. Já jsem velice ráda, že jsem mohla předat tyto pozměňovací návrhy ohledně tohoto aspektu. Druhá záležitost se týká e, dodržování základních práv v členských státech. To je opět žádost, kterou eh, jak si před eh, dlouhou dobou už formuloval parlament. Přejeme si, aby parlament eh, ustavil tento mechanismus. Já připomínám, že to je smysl celé zprávy Louis Michela před několika týdny. My jsme tam zdůrazňovali vyhodnocení a dále ustavení postupu z hlediska porušení smluv a sankcí. A třetí prvek, a tím končím, to je prvek, který jsem také vložila do pozměňovacích návrhů, protože tam chyběl v těch textech. Jde o to, jak holisticky vyhodnotit fungování justice, když členské státy odmítají předávat svoje údaje. Takže to znamená, že budeme mít tabulky, které budou napůl prázdné, nedostatečné a nebude možné používat tento nástroj jako efektivní nástroj. Je nutné tedy, abychom zajistili, že členské státy budou zajišťovat eh, pokud možno harmonizovaný sběr údajů a dále je nutné, aby členské státy předávaly tyto údaje institucím. Ať už jsou to evropské instituce, to eh, je samozřejmé, to je smysl toho textu, ale také institucím Rady Evropy abychom měli skutečně efektivní nástroj a ne pouze kompilaci údajů. A teď opravdu na závěr, i když tady ta zasedání probíhají velice rychle. Včera jsme měli jedno zasedání, budeme mít jedno zasedání také během štrasburského zasedání. Přesto všechno jsem ráda, že se nám daří se rychle dohodnout a že jsme postoupili a že vytváříme dosti silnou pozici z hlediska těch zásadních prvků a zvláště z hlediska výboru pro občanské svobody. Takže děkuji za tuto zprávu naší zpravodajce. Děkuji. Myslím, že komise mezi tím dorazila a chtěla by se vyjádřit. Je to tak? Kdo se chce ujmout slova za komisi? Děkuji, paní předsedkyně. Komise sleduje diskuzi v rámci tohoto výboru, která se týká hodnocení soudnictví ve vztahu k trestnímu soudnictví a právnímu státu. Diskuze o těchto dvou tématech, která bychom neměli směšovat, měli bychom je pojednat zvlášť, se začala vyvíjet už na konferenci o spravedlnosti, která proběhla minulý listopad. Tam se aktivně účastnili také členové výboru, mimo jiné. Pokud je o to srovnávací posouzení e, spravedlnosti, tam se žádá, aby se srovnávaly všechny oblasti e, soudnictví a také horizontální aspekty, nejenom e, občanské a administrativní právo v úzkém slova smyslu, ale vše. V této souvislosti komise chtěla zdůraznit, že jakýkoliv vývoj může nastat pouze postupně. Nemůže se vše změnit ze dne na den. A změny z pozměňovací návrhy zprávy v tomto smyslu bychom jistě uvítali. Pokud je o právní stát, pan předseda Barroso už ohlásil ve svém proslovou stavu Unie, že komise pracuje na sdělení, které bude předloženo na jaře tohoto roku. Předseda Barroso se zmiňoval o tom, že je nutné překlenout politické um, přesvědčování a cílené postupy na jedné straně a článek 7 na druhé straně, článek 7 smlouvy, kde se hovoří o pozastavení práva členského státu. Zkušenost ukázala význam úlohy eh, komise jako nezávislého subjektu Komise vypracovává rámec pro právní stát. Klíčová zásada tedy je, aby celý ten rámec se spustil v situacích, kdy dojde k závažnému eh, systémovému riziku a ohrožení právního státu. Zajištění rovnosti je v této souvislosti velmi důležité. Takže pozměňovací návrhy ke zprávě paní zpravodajky zdůrazňují, jak významné je vytvořit efektivní mechanismus na úrovni EU s přiměřenými zásahy v situacích, kdy dojde k nějaké krizi. Například jde o systematické porušování zásady právního státu, pokud k něčemu takovému dojde. To je plně v souladu s tím, co uvedl také předseda Barroso. Evropské instituce musí být vybaveny, aby byly schopny takovýmto závažným situacím čelit, a to legitimně, a musí přistupovat ke všem členům, eh, členským státům rovně, rovným způsobem. Děkuji. Tím se dostáváme zpět eh, ke zpravodajce, aby se mohla na závěr vyjádřit. Máte slovo. Děkuji. Děkuji také všem kolegům za komentáře a vyjádření a také zástupci komise. Vyslechla jsem si, že víceméně se shodujeme také pan předseda Barroso ve svém proslovu stavu Unie se vyjadřoval v tomto smyslu a i my jsme ve výboru odvedli velký kus práce, byly vypracovány různé zprávy a všude tam se žádalo vytvoření efektivního mechanismu, mechanismu, který bude vyvážený, který zabrání dvojím standardům, bude vycházet z faktů, bude se provádět hodnocení vycházející také z faktů, takže to je věc, kterou jsme chtěli zdůraznit i my v naší zprávě. Budeme tedy pokračovat. Já také jsem velmi vděčná kolegům, kteří jsou ochotní velmi rychle pracovat na této otázce. A doufáme, že určité signály v tomto smyslu vyšla také komise. Už v minulosti proběhla diskuze o podobných otázkách a doufáme, že se nám podaří dojít k výsledku co nejdříve. V této instituce jsme si již všimli, že ke všemu dochází postupně, k ničemu nedojde ze dne na den. To my víme. Ale souhlasíme s tím tedy, že je nutné chvíli počkat, ale zároveň je nutné takovýto nástroj vytvořit a dospět k určitým výsledkům. Ještě jednou vám tedy děkuji za slovo. Děkuji. Paní Gabriel tady stále ještě není. Z toho důvodu navrhuji udělat si přestávku do 10 hodin a potom budeme hlasovat.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

Colleagues, can I ask every... Kolegové, chtěla bych vás poprosit, usaďte se, ať můžeme přistoupit k hlasování. Colleagues, please take your seats so that we can start. Usaďte se prosím, milí kolegové, ať můžeme začít hlasovat. Colleagues, colleagues, uh... Kolegové, já bych ráda začala hlasovat, ale kolegové z různých skupin stále ještě přicházejí, takže si dám dvě minuty na to, Budeme si dvě minuty na to, abych poprosila paní Gabriel, která právě dorazila, aby nás informovala o situaci v oblasti uh, probíhajících jednání Jde o seznam zemí, eh, jejich státní příslušníci musí mít výzum při vstupu eh, do prostoru eh, Schengenu a potom seznam těch, kteří nemusí mít to výzum. Paní Gabriel, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, že jste mi dala tuto možnost, abych informovala kolegy o stavu vyjednávání ohledně té problematiky, o které jsme hlasovali na Libé 21. listopadu ve Štrasburku. Nejdříve malý úvod. My víme, že Evropský parlament pozměnil text, který původně navrhla Evropská komise, který se týkal převedu, převedení 16 ostrovních eh, států na seznam zemí AKP. My jsme měli několik pozměňovacích návrhů, jednak zahrnutí Arabských Emirátů, dále Peru a Kolumbie zahrnout a s výjimkou této skupiny zemí jsme také přijali dvě další změny. Ta první se týká skutečnosti, že chceme zařadit kritéria transferu do jednoho článku a ne do úvodního textu. Dále eh, jsme tam připojili text ohledně základních práv a dále máme další návrh, který se týká práva informovat parlament ohledně probíhajících jednání. Dnes můžeme prohlásit, že první trialog se konal 8. ledna. My jsme vyčkávali, než se rada dohodne ohledně této problematiky. První trialog umožnil velmi plodnou výměnu názorů a po tomto zasedání jsme pokročili ve vyjednávání, ale nedosáhli jsme kompromisu. Pak se konal druhý e, trialog 28. ledna. Stále diskutujeme, pokračujeme v diskusi, hledáme kompromis. Pro nás je teď nutné hledat řešení, které by bylo akceptovatelné těmi eh, třemi institucemi. My jsme se dohodli na zahrnutí Peru, Kolumbie a Arabských Emirátů. Co se týče Peru a Kolumbie, tento transfer proběhne po vyhodnocení, které provede Evropská komise. Toto vyhodnocení bude předáno také parlamentu. Druhý bod, jak jsem to již zdůraznila, se týká pozměňovacího návrhu, který navrhuje, aby kritéria byla v článku. Zatím jsme se nedohodli, nemáme kompromis. A třetí bod, ten se týká povinnosti komise informovat parlament o vyjednávání. Co se týče tohoto aspektu, tady jsme na dobré cestě směrem k dohodě. Takže nyní formulujeme nové návrhy ve snaze najít kompromis. A proto jsme se rozhodli, že budeme mít třetí trialog příští týden ve Štrasburku. Takový je tedy stav tohoto vyjednávání ohledně tohoto problému. Je to záležitost, na které nám hodně záleží. Chtěla jsem tedy informovat kolegy a děkuji, že jste mi dala tu možnost. Děkuji, paní Gabriel. Myslím, že všichni už jsou v sále, můžeme tedy začít hlasování. Nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 6. Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva Europol a zrušení rozhodnutí 2009-371 a 2005-681. Spravodajem je pan eh, Diaz de Mera. Pane zpravodaj, chcete se ujmout slova? Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Budu stručný a chtěl bych poděkovat eh, za vnikající práci, spolupráci všech eh, zpravodajů. Myslím, že jsme všichni učinili ústupky z hlediska našich politických přístupů. A dnes dopoledne můžeme vyslat signál, který je velice důležitý. Signál konsensusu z hlediska dalšího vyjednávání na úrovni rady. Děkuji mnohokrát všem. Děkuji, nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování. První hlasování se bude týkat eh, pozměňovacích návrhů, o kterých hlasujeme en blok. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní přecházíme k návrhu 23. Návrh zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme to? Dobře, takže ověřujeme tento návrh. Můžete hlasovat. Pozměňovací návrh 23. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to opravdu zamítnuto. 23. To byl návrh 23. Dvacet tři. Odhlasovali jsme tento pozměňovací návrh. Bylo to zamítnuto, takže nyní návrh 194, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 205, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 206 pro? Proti? Zamítnuto. 207 pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3 pro? Proti? Přijato. Kompromis 4 pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti. Přijato. Tím se dostáváme k návrhu 215. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ale ověřila bych to. Takže návrh 215. Hlasovali jste všichni? Ještě můžete. Přijato. Další padá, takže nyní návrh 29 a 30 a blok, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Návrh 222 a 224 až 220, a 226 unblock. Kdo je pro? Proti? Ráda bych to ověřila. Myslím, že je to přijato, ale nejsem si jistá. Takže hlasujeme o 222, 224, 226 unblock. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Takže jsem dobře udělala že jsme to ověřili. 223, kdo je pro, proti, zamítnuto. 225, pro, proti, přijato. 227, pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7, pro, proti, přijato. Návrh 231 pro, proti, přijato. 33 pro, padá, tento 33 padá, takže 232 pro, proti, zamítnuto. 233 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. 234 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, přijato. 36 a 37 on blok pro, proti, přijato. 235, ústní pozměňovací návrh zpravodaje, mělo by se to e, přijmout jako úvodní stanovení 10a, přijato 38 pro, proti, 39 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 236 pro, proti, zamítnuto 237 pro, proti, přijato kompromis 8 pro, proti, přijato tím se dostáváme k návrhu 242 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. 245 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, přijato. 41 pro, proti, přijato. 251 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. Návrh 43, druhá část. Kdo je pro? Proti, Zamítnuto, ale ověřila bych to. Takže druhá část návrhu 43. Zahajuji hlasování. A hlasovali jste všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Dále, další padá, padá, padá. Takže kompromis 13. Pro? Proti? Přijato. Návrh 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, zamítnuto. 49 pro, proti, přijato. 264 pro, proti, přijato. 265 padá, takže 50 pro, proti, zamítnuto. 266 pro, proti, zamítnuto. 268 pro, proti, zamítnuto. 267 pro, proti, zamítnuto. 269 pro, proti, zamítnuto. 270 pro, proti, zamítnuto. 271 ústní pozměňovací návrh zpravodaje, jako ten předtím pro, proti, přijato. 51 pro, proti, přijato. 52 pro, proti, zamítnuto. 272 pro, proti, přijato. 273 pro, proti, přijato. Ověříme to, dobře, takže 273 ověřujeme. Hlasovali jste? Končím hlasování. Přijato. Pardon, zamítnuto. Nevidím dobře na tu obrazovku. Teď už je to lepší. Musíte mi s tím trochu pomoct. Ten blok od Cepolu byl přijat, takže nyní návrh 56 pro, proti, přijato. 282, 312 a 314 a blok pro, proti, ověříme to. Hlasujte. Odhlasovali jste, končím hlasování. Přijato. Kolegové, můžete se prosím hlásit, abych viděla, jinak to budeme po každé ověřovat. Nyní 57 pro, proti zamítnuto. 283 pro, proti zamítnuto. 58 pro, proti přijato. 59 pro, proti přijato. 60 pro, proti, přijato. Kont 4, pardon, 61 pro, proti, přijato. Kont 5 pro, proti, přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. 63 pro, Proti? Přijato. 287, 288, 301, 302 on blok pro, proti, přijato. 289 pro, proti, přijato. 289 ověříme. Můžete hlasovat. Odhlasovali jste, končím hlasování. Byly to návrhy, o kterých se hlasovalo on blok. Myslela jsem, že všichni máte hlasovací seznamy a je to jasné, ale bylo to nyní přijato. Tím se dostáváme ke kompromisu 16. Pro, proti, Přijato. Kont 6 pro, proti, přijato. Ověříme, kont 6 ověříme. Hlasovali jste, končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní návrh 296, 297, 317 pro, Proti? Přijato. 67 byl stažen, takže 298, kdo pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme. Hlasovali jste? Dobře, končím hlasování. A je to přijato opravdu se musíte hlásit tak, abych viděla. Protože když se za skupinou hlásí pouze jeden nebo dva, tak si potom můžu pouze domýšlet. Nyní kompromis 17. Pro, proti, přijato. 69 pro, proti, přijato. 308 pro, proti, přijato. Kompromis 18 pro, proti, Přijato. 309. Pro. Proti. Přijato. 71 pro. Proti. Přijato. Kompromis 19 pro. Proti. Přijato. 73. Návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. 74 pro, proti, přijato. Kont 7 pro, proti, přijato. 75 pro, proti, přijato. Kont 8, to už jsme pokryli, takže nyní návrh 55, eh, 77 až 147 en blok, kdo je pro, proti, Přijato. 327 padá, kompromis 20 pro, proti, přijato. Kompromis 21 pro, proti, přijato. 344, kdo je pro, proti, z, přijato. 355 pro, proti, Přijato. Kompromis 22. Pro, proti, přijato. 364 a 65. Pro, proti, přijato. Kompromis 23. Pro, proti, přijato. Tím se dostáváme ke kompromisu 24 pro, proti, Přijato. 380 pro, proti, přijato. 381 pro, proti, přijato. 382 pro, proti, asi zamítnuto, ale ověříme si to. Ověřujeme návrh 382. Hlasovali jste? Dobře, takže končím hlasování. 42 ku 7, takže to bylo v pořádku přijato. Kompromis 25 pro, proti, přijato. Tím se nám pokryl velký počet pozměňovacích návrhů, není 405, kdo je pro, proti, přijato. 93 pro, pardon, ten padá, takže kompromis 26 pro, proti, přijato. Tím se zase pokynilo hodně návrhů. Kde jsme? 406. Od 92 se nehlasovalo, takže 406, kdo je pro? jste si jist, že o to máme hlasovat? Moment. Okay, well, I'm not sure about the technicality. Nevím přesně, jaké jsou podrobnosti, ale budeme hlasovat o 406, kde je pro, kde je proti. Takže schváleno, můžeme si to ověřit. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže je to skutečně schváleno. A nyní velký skok. 441, kde pro, proti, zamítnuto. 442 a 443, kdo je pro, proti, zdrž, schváleno. 444, kdo je pro, proti, schváleno. 445, 446. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tak ověřujeme si 445 a 446. Hlasovali všichni, ano. Takže zamítnuto. 447, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 28, kdo je pro, proti, schváleno. A dostáváme se k 463 až 466, kdo je pro, proti, schváleno. 467 až 69, kdo je pro, proti, schváleno. 471, kdo je pro, proti, schváleno. 470, 472 odpadá, 473, kdo je pro, proti, schváleno. 476, 477, 478, kdo je pro, proti, schváleno. 479, 81, kdo je pro, proti, schváleno doplněk 480, kde pro, proti, zamítnuto 482. Takže si ověřujeme ještě doplněk 480, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 482, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 483, kde pro, kde proti, schváleno. 486, kde pro, kde proti, schváleno. 487, kde pro, proti, zamítnuto. 491, kdo je pro, proti, Schváleno. 493-95. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme si to, takže ověřujeme. 493 a 495. Končím hlasování. Schváleno. 496, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 497 a 500, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 498, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 501, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 502, 504, identické návrhy, kde pro, kde proti. Schváleno. 505, kde pro, kde proti. Schváleno. 506, 507, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto. 513, kde je pro, kde je proti. Schváleno. 509, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 511, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 514, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 516, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Není. Takže 517, kdo je pro? kde proti? Schváleno. 515 odpadá. 518. kde pro? kde proti? Schváleno. 519. kde pro? kde proti? Zamítnuto. 520. kde pro? kde proti? Schváleno. 521. kde je pro? kde je proti? To je zamítnuto asi. 522. Kdo pro? Kdo proti? Schváleno. 524. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 525. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 527. 26, 27, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zamítnuto. 529, kdo je pro, proti, schváleno. 31, kdo je pro, proti, schváleno. 532, kdo je pro, proti, schváleno. 534, 535, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 536, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 537, kdo je pro, kde proti zamítnuto. 538, kde pro, schváleno 40, kde pro, proti, schváleno 42, kde pro, kde proti, zamítnuto 544, kde pro, kde proti, schváleno 546, tak ověřujeme si 544, závěr hlasování. Končí hlasování. Je to schváleno. 546, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 547, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 548, kde je pro, kde je proti, schváleno. 550, kdo je pro, proti, schváleno. 553, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 555 a 556, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 557, 558, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 559, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 560, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 562, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 563, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 564, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Opět velký skok. 576 pana Weidenholzera. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 586, 299, 313 jako blok, kde pro, kde proti, zamítnuto. Chcete to ověřit? Takže hlasujeme 586, 299 a 313. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh, který odpadá, a 595, kdo je pro? 595. Tak nejdříve 585, kdo je pro, kdo je proti, schváleno jako doplněk. 585. A nyní, souhlasíte, není 595, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 597, kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Hlasujeme 101 jako doplněk. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno, ale chci si to ještě ověřit. Hlasujeme 101 jako doplnění. Ještě jeden hlas. Hlasovali všichni? Dobrá, v pořádku, končím hlasování. A je to schváleno skutečně. 610, 611, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Šestce třináct, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 617, kde pro? Kde proti? Schváleno. 619, kde pro? Kde proti? Schváleno. 621, kde pro? Kde proti? Zamítnuto. Kompromis 30. Kde pro? Proti? Schváleno. Kompromis 31. kde pro? Kompromis 31. Kompromis 31, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní 635, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 32, kdo je pro, proti, schváleno. 111, kdo je pro, proti, držel se schváleno. 112, kdo je pro, proti, schváleno 113, kdo je pro, proti, schváleno kont 11, kdo je pro, proti, schváleno 644, 645, kdo je pro. Chcete si ověřit kont 11? Dobře, ověřujeme kont 11. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá, končím hlasování. Schváleno, skutečně. 644 a 645, kdo je pro? Proti, schváleno. Kont 12, kde je pro? Kde je proti, schváleno. Kont 13 a 15, kde je pro? Proti, schváleno. A v 27, kde je pro? Schváleno. 115, kdo je pro, proti, schváleno. Kont 14, kdo je pro, proti, schváleno. 116, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ověřujeme to ještě. 116, závěr hlasování. Ještě jeden hlas, ano, končím hlasování. A je to schváleno. Šestset tři, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Tak to ověřujeme. 663. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto. 664, kdo je pro, proti, zamítnuto. 665 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kde doplňujeme zvláště ženy a děti. Schváleno 666, kdo je pro, proti, zamítnuto. 667, kde pro, proti, zamítnuto. A není úvodní ustanovení 127, kde pro, proti, zamítnuto. A v 3, kde pro, proti, schváleno. 135, kde pro, proti, zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, schváleno. 133, kdo je pro, proti, zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, schváleno. 140, kdo je pro, proti, zamítnuto. 141, kdo je pro, proti, zamítnuto. 138, kdo je pro, proti, zamítnuto. 139, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, schváleno. 143, kdo je pro, proti, zamítnuto. 145, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kont 1, kdo je pro, proti, schváleno. 138, kdo je pro, proti, schváleno. 149, je pro, proti, schváleno. 150, je pro, proti, schváleno. 151, je pro, proti, schváleno. 152, je pro, proti, Zamítnuto. 15, zpravodajky kde pro, proti, schváleno. Kon 2, 100, kde pro, proti, zamítnuto. 154 a 156, stejné návrhy, kde pro, proti, schváleno. 18 pravda je, pro, proti, schváleno. 157, kdo je pro, proti schváleno, 160, kdo je pro, proti zamítnuto, 162, kdo je pro, proti zamítnuto, 161, kdo je pro, proti zamítnuto, 163, kdo je pro, proti schváleno, 165, kdo je pro, proti schváleno, 166 B pro, proti. Schváleno. 169, kdo je pro, proti. Nevidím to. Prosím vás, zvedejte ruce. 169, kdo je pro? Schváleno. 19, kdo je pro? Schvál... Proti? Schváleno. 171, kdo je pro? Proti? Schváleno. 172, kdo je pro? Proti? Schváleno. 173, kdo je pro? Proti? Schváleno. 184, kdo je pro? Proti? Schváleno. 185, kdo je pro? Proti? Schváleno. 186, kdo je pro? Proti? Schváleno. 188, kdo je pro? Proti? Schváleno. kdo je pro, proti, schváleno. 183, kdo je pro, proti, schváleno. 186, kdo je pro, proti, schváleno. 187, kdo je pro, proti, schváleno. a v 7, je pro, proti, schváleno. 20, je pro, proti, schváleno. 188, jde pro, proti, schváleno. A legislativní usnesení budget 1, jde pro, proti schváleno 2, jde pro, proti schváleno 3, pro, proti schváleno. já bych řekla zamítnuto, ale radši z to ověříme. Je to rozpočet 3. Hlasovali všichni? Jeden hlas nám schází. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Rozpočet 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme zpravodaji. Dobrá práce. A tím se dostáváme k dalšímu hlasování o naplňování Lisabonské smlouvy, pokud jde o Evropský parlament. Spravodaj pan Melo, chcete promluvit? Takže budeme hlasovat. Okay, we all congratulate. Všichni ještě jednou blahopřejeme panu Diasovi Demera, ale nyní hlasujeme o zprávě pana Melo. Takže nejprve kompromis A. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 1, o kterém hlasujeme ještě navíc ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2 padá, takže 3 pro, Proti? Zamítnuto. Ale ověříme to. Ověřujeme návrh 3. Končím hlasování. Máte pravdu, bylo to přijato. Nyní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. 5. Pro? Proti? Přijato. 6. Pro? Proti? Přijato. 7 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. 10 pro, proti, přijato. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, Přijato. 14 pro, proti, přijato. A 15 pro, proti, přijato. Tím se dostáváme ke konečnému hlasování elektronickému. Můžete hlasovat nyní. Yes, two more votes. Ještě nám chybí dva hlasy. Odhlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijata velkou většinou. Blahopřeji panu Melovi. Tím se dostáváme k poslednímu hlasování, které máme v plánu na dnešek. Zavedení palubního systému e-call. Jde o nařízení Rady a parlamentu. Konkrétně se jedná o schvalování typu, požadavku na schvalování typu na zavedení palubního systému e a zároveň se ní pozměňuje směrnice 2746. Spravodajem je pan Vos. Pane Vosi, chcete se ujmout slova? Pan Vos se o slovo nehlásí, takže budeme přímo hlasovat. Pozměňovací návrh 19. Tento návrh souvisí a bude se o něm hlasovat společně s 27, 31, 34, 39, 41, 44 a 50. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 20. Zase souvisí s dalšími návrhy které máte na hlasovacím seznamu. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 44 také společně s dalšími. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 45. Pro. Proti. Zamítnuto. 47. Pardon, 6. 46. Zase společně s dalšími návrhy. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, zamítnuto. 51 pro, proti, Zamítnuto. 50 pro, proti, zamítnuto. 52 pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, zamítnuto. 55 pro, proti, zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, zamítnuto. 60 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2. Dvě části eh, dílčí hlasování. Nejprve část 1, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 6 byl stažen. Kompromis 2 toto pokryl. Další návrh také stažen. Takže 77 ve dvou částech zase. Toto je zajímavé. Zajímavá situace. Pozměňovací návrh 80 a vracíme se k 77. Vy to za mne vyřešíte. Moment. Okay, we go to eight. Takže 80 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, přijato. Ale ověříme si to, nebylo to úplně jasné, takže můžete hlasovat elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. Druhá část padá. Potom kompromis 2. Dostáváme se k návrhu 85. Kdo je pro? Proti? Přijato. 86 pro? Proti? Přijato. 87 pro? Proti? Přijato. 88 pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k obodním ustanovením 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22 pro? Proti? Přijato. 23 pro, proti, přijato. 24 a 25 pro, proti, zamítnuto. 26 pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, přijato. 27, ne, ten padá, další také, také, až 31 pro, proti, zamítnuto. 32. Pro. Proti. Zamítnuto. 33. Pro. Proti. Přijato. 34. Pro. Proti. Zamítnuto. 35 padá, takže 36 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrhy, eh, kompromisní návrh 1 pro, přijat, eh, pro proti, přijato. Dva, pardon, tři, pro, proti, přijato. Čtyři, pro, proti, přijato. Čtyřicet pro, proti, přijato. Čtyřicet dva, pro, proti, zamítnuto. Čtyřicet jedna, pro, proti, zamítnuto. A čtyřicet tři, ten padá. Takže se dostáváme ke konečnému hlasování elektronickému. Můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato a já blahopřeju panu zpravodaj. Tím jsme ukončili hlasovací část, která byla v plánu na dnešek. Colleagues. Kolegové, obávám se, že si musíme udělat přestávku, protože další bod se plánuje až na půl dvanáctou a zástupce komise ještě nedorazil, takže si uděláme přestávku do 11.30.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

Uh, Takže paní Gabriel za EPP je přítomna A Evropský parlament uh, musí vyjádřit souhlas uh, s dohodou o usnadnění vízového režimu. A to obvykle jde ruku v ruce s radmisní dohodou. A požádám paní zpravodajku, aby se vyjádřila jako první a potom komise a potom zájme rozpravu. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Takže bych chtěla poděkat, poděkovat eh, komisi už dopředu, protože budeme mít dneska výměnu. Já připravuji návrh textu který bude předložen 12. a 13. února. Chtěla bych si nejdříve vyslechnout eh, komisi. Bylo by dobré, aby nám dala informace ohledně těchto dvou dohod, kterými se zabývá náš výbor paralelně. A pak si vyhrazují právo na reakci. Takže nejdříve bych si ráda vyslechla komisi, aby nám předala informace o stavu vyjednávání o způsobu, jak jim budou předkládány návrhy a já pak na to budu reagovat. Dobrá, takže nejdříve vyslechneme komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já, kolegové, vás rádi seznámíme s vývojem těchto smluv. Jednání s Azerbajdžánem byla zajena v březnu 2012. Proběhla čtyři oficiální kola jednání u obou dohod společně a několik neformálních kontaktů, což nám umožnilo parafovat dohodu v červenci loňského roku. A dohoda o zjednodušení vizvaražů byla již podepsána během summitu ve Vilniusu. Radmístní dohoda má být podepsána velmi brzy. Rada dokončuje příslušné formality pro schválení rozhodnutí Rady o podpisu. A jak víte, a jak jste na to již poukázali, tyto dvě dohody souvisí. Dohoda o zjednodušení vízového režimu nemůže vstoupit v platnost bez readmisní dohody. Takže tady to opět tady je provázáno. Pokud je o readmisní dohodu, mohu vám říci, že to obvyklá, tedy dohoda v plném rozsahu, kde předpokládám readmisi vlastních občanů i občanů třetích zemí, a readmisní povinnosti jsou jako vždy zcela reciproční. Dohoda obsahuje veškeré požadované procesní ustanovení, kde podrobně postup readmisní popsán a dohoda také upravuje tranzit a také zrychlené řízení u některých hraničních případů. A to se týká zejména readmise vlastních občanů. My nečekáme eh, praktický dopad, pokud je o povinnost eh, readmise občanů třetích zemí. To souvisí s eh, lokalizací Azerbajdžánu, který není na vnější hranici Evropské unie. A nejsou to také žádné signály, že by hlavní migrační cesty vlastně uh, procházeli Azerbajdžánem na cestě do Evropské unie. A za třetí, podmínky pro readmisi občanů třetích zemí jsou velmi omezené. Ve skutečnosti se omezují na případy přímého vstupu, to znamená letecká cesta pouze a vylučujeme tedy pozemní cestu. Také je zde připojeno společné prohlášení, kde se strany zavazují k readmisi osob zejména do země původu a ne do země tranzitu, což by byl v tomto případu Azerbajdžán. Chci také vás upozornit na několik nových ustanovení, které se vztahují k ochraně základních práv. V této dohodě to bylo doplněno po vyhodnocení rád místních dohod komise v roce 2011. Zejména tu je nový článek 2 o základních zásadách, což bylo již doplněno v dohodě s Arménií, která byla nedávno uzavřena. Toto ustanovení opakuje, že lidská práva jednotlivce během readmisního postupu a po readmisi jsou zaručena a také dáváme přednost dobrovolnému návratu oproti nucenému návratu. To jsou obvyklá ustanovení, která upravují, že všechny relevantní mezinárodní dohody, jako je Ženevská dohoda o uprchlících, se plně vztahují na tuto dohodu a také na závěr dohody je tu suspenzivní klauzule, která je formována neutrálně a může být také aktivována, pokud by nastala situace trvalého zhoršování situace lidských práv v Azerbajdžánu. A to opět souvisí s misí občanů třetích zemí, kde neočekáme zvláštní dopad. Pokud jde o readmisí dohodu, tak eh, se těšíme na zprávu paní zpravodajky a věříme, že bude vyjádřen souhlas. A nyní předám slovo kolegyni, která vám poskytne podrobnosti o dohodě o zjednodušení vizového režimu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Níle. Jak kolega právě vysvětlil, dohoda o zjednodušení vizového režimu a dohody o readmisi jsou vždy paralelně projednávány v jednom balíčku a my tedy vyjednáváme tyto dohody v kontextu východního partnerství zejména co se týče zjednodušení vizového režimu. Cílem je zvýšit mobilitu mezi občany EU a partnerské země. A v tomto směru bych chtěl připomenout, že existují dohody o zjednodušení vizového režimu s většinou zemí východního partnerství s Gruzií, Ukrajinou, Moldavskem a Arménií. Jediná, která zde zbývá, kromě té, o které mluvíme, je Bělorusko, ale mohu vás informovat, že velmi záhy zahájíme jednání s Běloruskem. Tato dohoda o zjednodušení vízového režimu je velmi podobná dohodě, kterou jste nedávno odsouhlasili s Arménií. Do značné míry pokrývá stejné kategorie osob, které budou využívat tento zjednodušený režim. Je tu však jedna zásadní odlišnost oproti dohodě s Arménií, eh, což je, že tady jde o plnou reciprocitu, protože Azerbajdžan má vízovou povinnost pro občany EU, což v praxi znamená, že veškerá zjednodušení, která jsou v této dohodě, se budou vztahovat také na cestující z EU do Azerbajdžánu. A chci jenom stručně zhrnout eh, zjednodušení eh, a zmíním jenom ta hlavní, je to naprosto standardní. Samozřejmě je tu zkrácená lhůta pro zpracování žádosti o výzum, což je 10 dnů. Běžná lhůta podle vízového kodexu je 15 dnů. To je v článku 7 také jsme snížili poplatek z 60 na 35 euro. A pro řadu kategorií je to dokonce tedy bezplatné udělení víza, zbavení poplatku v článku 6. Standardní zjednodušení se týká také řadě kategorií, pokud jde o požadované dokumenty pro účel cesty a také máme důrazný článek o vydávání víz s vícenásobným vstupem. A to je v článku 5. Konečně bych měl zmínit, a to je také běžné, je, je tu zbavení povinnosti získat výzum pro držitele diplomatických pasů a u, uvidíte na konci dohody, je to společné prohlášení o služebních pasech. Azerbajdžán jako všechny třetí země chtějí také tedy výjimku pro držitele služebních pasů, což není v našem mandátu. Takže tyto pasy nejsou do dohody zahrnuty. Avšak Azerbajdžán v tomto případě chtěl bilaterálně vyjednávat s členskými státy takové výjimky, a abychom souhlasili společné prohlášení, které prohlašuje, že nic v této dohodě nebrání Azerbajdžánu vyjednávat bilaterálně s členskými státy EU o výjimce pro služební pasy z vízové povinnosti. Tolik tedy hlavní body, jak eh, řekl kolega, velmi očekáváme zprávu z paní zpravodajky a jsem připraven zodpovědět na případné dotazy poslanců. Děkuji, mám dojem, eh, že z předsednictví tu snad nikdo není tom případě nejdříve se obrátím na paní zpravodajku a mám tu jednu žádost o slovo. Paní Gabriel. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisi za to, že ehm, podrobně vystoupila a relevantně hovořila o významu této zprávy. My jsme všichni pochopili, že se jedná o politický význam, jedná se o prohloubení a zlepšení vztahů mezi EU a Azerbajdžánem, zvláště v rámci východního partnerství. Dále se jedná také o procesní význam. A my to vidíme v podobě zjednodušení a urychlení jednotlivých postupů. Také bych chtěla poděkovat komisi za to, že nám připomněla, že se jedná o dvě dohody které mohou vstoupit v platnost pouze zároveň. Postup parlamentu je schvalovací. Také bych chtěla zdůraznit některé body. Jednak nám velmi záleží na přiměřenosti, dále na lidských právech, to bylo jednoznačně vyznačeno v radnicní dohodě. A zdá se mi, že dnes díky těmto dvěma zprávám se jedná o politickou podporu, která může být vyjádřena, která může posílit mobilitu v tomto prostředí ve prospěch bezpečnosti. Pro nás jako parlament tyto všechny informace jsou důležité. Chtěla bych se vrátit ke zprávě ohledně vydávání víz. Ano, ta lhuta bude zkrácena, ano, dochází k snižování nákladů na víza. Možná bych mohla v této souvislosti položit jednu otázku komisi. Jak to vypadá z hlediska různých situací uplatňování v různých členských státech. Jsou případy, kdy se to nebude uplatňovat pro některé členské státy, to je důležitá informace v této první výměně názorů. A zpráva o readmisi. Tak tady jsme samozřejmě rádi tomu, že jsou tam stanoveny technické podmínky, že je tam urychlený postup. A chtěla bych v tomto okamžiku upozornit na to, že dohoda počítá s vytvořením eh, smíšeného readmisního výboru, který bude dohlížet nad správným uplatňováním této dohody. Jaké bude složení tohoto výboru a jakým způsobem by bylo možné zohlednit lépe úlohu Evropského parlamentu v tomto smyslu? V každém případě ještě jednou děkuji komisi za všechny podrobné informace a za tu hlubokou analýzu, kterou nám předložila. Je jasné, že tyto dohody jsou nepopiratelným pokrokem z hlediska vztahu mezi EU a Azerbajdžánem. Ano, děkuji. Ke komisi se ještě vrátíme zpět, tak aby mohla komise odpovědět. Přesně a nyní pan Ingris Beck. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já bych chtěla pouze přivítat celou skupinu francouzských starostů, představitelů obcí, Eh, takže eh, kteří říkají někdy, že tady nejsou ženy. Vidíte, že tady v tomto výboru jsou téměř výhradně pouze ženy, jindy zase jsou to muži, takže nedůvěřujte tomu zdání na první pohled. Chtěla bych poděkovat paní Gabriel za její práci, která začíná. Děkuji také že za to, že předtím, než předložila svůj návrh, předala slovo komisi. Myslím si, že to byl velice dobrý nápad ve chvíli, eh, kdy vyjednáváme tyto dohody. Tak jako obvykle se předkládají společně. Téměř jak je to obvyklé, protože co se týče Turecka, tak tam tato vyváženost nebyla zajištěna před několika dny. A já jsem také ráda tomu eh, rostoucímu dialogu mezi Evropskou unii a tímto státem, to znamená nejedná se o dialog mezi spoustou států a Azerbajdžánem, je to tedy konzistentní dialog s Azerbajdžánem. A v rámci těchto dvou dohod ten dialog, který je velice hmm, důležitý a napjatý mezi EU a státy evropského e, a východního partnerství je velmi důležitý. Jedná se o asociační dohady e, s Arménií, s Gruzií, s Moldavskem, s Ukrajinou. Takže vidíme, že tyto e, dohody také pokračují z hlediska Běloruska. Všechny tyto země východního partnerství jsou spolu signatářemi anebo jsou těsně před podpisem. A Představuje to eh, politické velmi pozitivní signály pro tyto státy, protože na jejich straně, jakož i na naší straně, se profiluje regionální logika, která zapadá do toho regionu a která posiluje spolupráci mezi státy Jižního Kavkazu a já doufám, a my si to všichni přejeme, ale je důležité to připomenout, doufám, že to maximálně usnadní rozvoj právních států v těchto zemích, demokracie a samozřejmě lidských práv a celý rozvoj tedy těch občanských společností v tomto regionu. Nebudu hovořit o té dohodě o zjednodušení vízového režimu. Zástupce komise předal podrobnosti ohledně lhůt, poplatků a možných specifik které souvisejí s touto snahou co nejlépe se přizpůsobit té konkrétní situaci. Každý ví, že zjednodušení vízového režimu je zásadně důležité jednak pro občany těchto zemí, ale také jednoduše i pro nás, pro starou Evropu. Neměli bychom být eh, kontinentem, který by se stal jakýmsi kontinentem eh, šedých vlasů, jak říká Giefer Hofstadt. Měli bychom tedy podporovat eh, propojení a různé aktivity mezi občany světa a Evropskou unii. Ti, kteří mě znají, víte, že to je leitmotiv mých vystoupení. Já pravidelně eh, opakuji to znepokojení, které mě trápí. Nejdříve spontánně říkám to, že tady je eh, také určitá možnost pro občany třetích zemí z hlediska Azerbajdžánu, tak to mě trochu trápí. Já si pamatuji na záležitost kolem Pakistánu. To byla dohoda, kterou jsem podpořila, ale ta situace mě neuspokojuje. Já doufám, že nejsem sama s tímto pocitem. Mám dojem, že mm, nemáme dostatek informací a hodnocení situace těchto občanů, kteří jsou odesíláni e, zpětně z evropského území. Co se týče Azerbajdžánu, tak Azerbajdžán podepsal úmluvu ohledně uprchlíků, tedy ženevskou úmluvu. To je úmluva, která má velmi silný text, také podepsali Evropskou úmluvu o lidských právech, to nás může uklidnit. Ale zároveň víme, že nedávné události v Azerbajdžánu, zvláště konflikt v Náhodním Karabachu, eh, vyvolává určitou nedůvěřivost z hlediska eh, těchto lidských práv a souvisí s tím znepokojením, které já cítím. Obecně na závěr bych uvedla, že zástupce komise připomněl a já jsem o tom také hovořila, připomněl nezbytnost monitorovat a vyhodnocovat eh, osoby, které byly přijaty do této země. Víme, že je tam velice křehká demokracie. Komise na sebe přijala závazek ve vztahu k našemu výboru a k parlamentu eh, předávat informace ohledně readmisních dohod. Vy jste nám popsal tu situaci, Připomněl jste hodnocení, které proběhlo ze strany komise roku 2011, ale já bych si přála mít mnohem konkrétnější informace než pouze chronologické řazení informací nejenom o probíhajících vyjednáváních. V tomto ohledu jsme dobře informováni, ale také ohledně praktického uplatňování těchto dohod vůči konkrétním osobám, kterých se to týká, vůči rodinným příslušníkům, eh, vůči dětem a realitě eh, těchto lidí, kteří jsou zpětně eh, odesíláni z evropského území. Naprosto podporuji ten poslední odstavec, kde je zdůvodnění zprávy. Drazí kolegové, my požadujeme konkrétní transparentnost ohledně fungování hodnocení ze strany komise a souhlasím s obsahem mm, mojí kolegyně, paní Sofie Invel, která předsedá, ohledně dostupnosti informací a co největší možné transparentnosti. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale dneska máme čas. No, eh, protože tady je málo poslanců. Thank you. Uh... Děkuji vám. Může nyní komise stručně zareagovat na otázky zpravodajky? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že padla jedna stručná otázka z pravodajky. týkající se dohod facilitaci. Možná bych mohl odpovědět na tuto otázku první, jako první, je to totiž jednoduché. Dohody o vízové facilitaci se týkají všech občanů EU s výjimkou těch, kteří se neúčastní Schengenu Dánsko, Irsko, eh, Spojené království. U těchto zemí máme text společné, společného prohlášení na konci té dohody, kde se uvádí, že vzhledem ke zvláštnímu postavení by bylo vhodné, aby tyto země uzavřely také dohodu s Azerbajdžánem. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Otázky, které se týkaly readmisních dohod, eh, jsou tedy na mě. Nejprve k otázce paní zpravodajky. Hovořil se o společném readmisním výboru. Tento výbor byl již ustaven, je to součást dohody, významný monitorovací orgán. A v rámci výboru je EU zastoupena Evropskou komisí, které pomáhají experti od, eh, z členských států. Ve výboru zasedají také e, naše protěžky z Azerbajdžánu. Je to zvláště výbor, jehož cílem je řešit problematické věci, technické, odborné aspekty, které vyvstávají každodenně. Například, když členské státy narazí na nějakou překážku během každodenních postupů e, v této oblasti, mohou se obrátit na výbor a tam je k dispozici platforma, která pro ně hledá praktická řešení. Existuje také možnost eh, přizvat do výboru tzv. třetí strany. K tomu dochází na základě souhlasu obou stran a podle jednacího řádu. Potom otázka čestných členů z hlediska ochrany práv. Komise souhlasí, že toto je velmi důležité, jednak pokud je o dohody s Azerbajdžánem, ale také obecně, pokud je o politiku readmisí. Vrátil bych se možná k předchozímu komentáři v souvislosti s readmisními dohodami a navracení příslušníků třetích zemí. Neočekáváme, že dojde k velkému počtu navracení v rámci této dohody a to z důvodu, který už jsem uváděl. Souvisí to také s velmi omezenými přísnými podmínkami, které jsou zakotveny v readmisních dohodách, pokud jde tedy o readmise této kategorie osob. V této souvislosti bych ještě zdůraznil, že právo, asilové právo a směrnice o navracení se uplatňují plně. Readmisní dohoda neumožňuje obcházet tyto předpisy. Abych to vysvětlil, když osobě, nějaké osobě hrozí v Azerbajdžánu riziko, tak prostě není možné danou osobu navrátit do Azerbajdžánu, ať už je uzavřena s Azerbajdžánem readmisní dohoda či ne. Readmisní dohoda je prostě jakési eh, administrativní rozšíření situace na situaci, kdy eh, je zaznamenáno, že příslušník toho třetího státu překročil povolenou dobu v EU tak, aby mohl být navrácen. Taková je realita. Dohoda je dosti dlouhá, a upřesňuje se tam, že takto to opravdu funguje, jsou tam zakotveny také záruky. Také zaznělo, kolegyně říkala, že Azerbajdžán je signatářem všech mezinárodních úmluv v této oblasti. Pokud je o tzv. monitorování po návratu, na to se také odkazovali a mě potěšením oznámit vám, že na základě diskuze s parlamentem o Pakistánu komise velmi pilně pracovala na této otázce. Spustili jsme pilotní projekt a tam se zavádí právě toto monitorování, monitorování po návratu, týká se Ukrajiny a Pakistánu. Tento projekt byl zahájen. Spolupracujeme s IOM, tedy Mezinárodní organizaci pro migraty, a také vysokým zastupitelem OSN pro uprchlíky UNHCR. Tento projekt bude běžet tři roky a očekáváme, že díky němu získáme řadu užitečných údajů. A to nejenom pokud jde o podmínky, v jakých se nachází navracení jedinci na Ukrajině a v Pakistánu, ale také chceme získat informace obecně o proveditelnosti takovéhoto monitorování. Jde o extrémně komplikovaný proces a z toho důvodu bylo nutné spustit tuto, tento pilotní projekt. Budeme jej blízce sledovat a po těch třech letech pravděpodobně komise už bude v pozici rozhodnout se, zda bude možné takovéto monitorování po návratu zavést eh, plošněji. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji. Chce se zpravodajka ještě vyjádřit? Chcete to nějak uzavřít? One, okay. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednu otázku. A jeden dodatek, chtěla bych poděkovat kolegni, chtěla bych poděkovat také komisi za všechny informace, které nám dali a za to, že upozornili na body, které jsou důležité z hlediska vypracování budoucí dohody. A co se mě týče, tak jako zpravodajka budu ráda, že budu mít všechny tyto informace, že je budu moci předávat kolegům ve strukturované podobě během příštích zasedání. Ještě jednou děkuji komisi za pravidelný dialog a za vstřícného ducha, který vládne při práci nad touto problematikou. Doufám, že to bude pokračovat. Um, děkuji. Dnešní zasedání narazí, naráží na různé překážky. Je poledne, ale nevidím tady příslušného zpravodaje. Už je na cestě? Dobře. Doufám, že je opravdu na cestě do budovy. Takže kolegové, já bych navrhla udělat si zase na několik minut přestávku do té doby, než dorazí pan Jakolíno. Colleagues, we, uh, we... Kolegové, budeme pokračovat. Dorazil pan zpravodaj. Jak jistě víte, komise v červenci roku 2013 předložila návrh na vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce, známý také jako EPO. V radě diskuze ještě probíhají a poté, co návrh odsouhlasí členské státy, bude zaslán parlamentu, aby k tomu vydal svůj souhlas. Vzhledem k tomu, že se nejedná o postup spolurozhodování, ale postup souhlasu. Víme, že existují ještě určité výhrady členských států k tomuto návrhu. Aby bylo tedy možné souhlas vydat, se výbor Libe rozhodl, že vypracuje průběžnou zprávu na základě pravidla 81.3 jednacího řádu, přičemž radě sdělí, jak by úřad EPO měl být strukturován a jak by to mělo fungovat, tak aby nakonec Baronet mohl vydat svůj souhlas, až přijde vhodná chvíle. Pan Jakulíno je zpravodajem. Bylo zasláno 125 pozměňovacích návrhů a my o nich dnes budeme diskutovat. Takže začneme panem zpravodajem, pan Jakulíno. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jasně jste zmiňovala kontext eh, tohoto návrhu. Parlament se k tomu má vyjádřit prostřednictvím souhlasu. My jsme dostali 125 pozměňovacích návrhů. Některé z mé strany, jiné od ostatních politických skupin. Jsou poměrně homogenně zastoupeny jednotlivé skupiny a usilují o zlepšení tohoto textu. Jehož cílem je v rámci legislativy vyjasnit tuto situaci. Zbývá nám ještě čas do konce mandátu, takže prostřednictvím toho chceme vyjádřit eh, náš názor parlamentu. Jak jistě víte, došlo poněkud ke střetu eh, kompetencí s výborem KONT v této oblasti. To, je, to jde pouze o ten předběžný návrh, nelegislativní. Bude se postupovat v rámci postupu souhlasu, který bude parlament vydávat k samotnému dokumentu. Pracují na tom tedy i jiné výbory, například výbor KONT, a to je právě ten důvod, proč došlo k mírné změně v načasování, zvláště pokud je tedy o hlasování. Dnes bylo definitivně stanoveno, že se bude hlasovat 20. února. Já nyní projdu různé příspěvky, které jsme dostali, ať už ze strany stínových zpravodajů nebo dalších kolegů, europoslanců, kteří se chtěli vyjádřit a chtěli ceným způsobem přispět k tomuto textu, v rámci nichž usilujeme o přizpůsobení a zlepšení. Paní kolegyně Sip se vyjádřila obecně, zmiňovala obecně různé návrhy. Budeme se tomu věnovat eh, na zasedání stínových zpravodajů, což je naplánováno na středu eh, příští týden ve Štrasburku na 8 ráno, kde budeme hovořit eh, o tom, že musíme nalézt vyvážený přístup je tam také několik eh, konkrétnějších aspektů. Od, eh, odkazuje se tam například na názor právní služby rady. A je jasné, že další části toho textu se budou muset eh, přeskoumat s příslušnou pozorností. Pokud je o úvodní ustanovení, tam budeme hledat přidanou hodnotu Chceme tam zmínit eh, úlohu, kterou bude hrát Úřad Evropského veřejného žalobce jako obhájce finančních zájmů nebo chrá, bude chránit eh, finanční zájmy EU. Konkrétně jde o rozpočet. Potom jsou tam ještě odkazy na dokument, který ještě nebyl úplně vyjednán, jak jistě víte, v radě se o tom stále jedná. v souvislosti tedy s tou žlutou kartou k tomu dokumentu. Potom je tam několik přesných ehm, poznámek eh, kolegyně Koraci. A dále se k tomu vyjadřovala kolegyně Sipl, pan Vos, paní Makovej a další. Objevují se tam dvě témata, posílená spolupráce což by, k čemu bych už měli přistupovat vyváženě, protože se jedná o postup, a konkrétně hovořím o té žluté kartě, postup, který stále ještě probíhá z formálního hlediska, nebyl uzavřen v rámci těch způsobů, které, podle kterých postupuje rada. Tak je tam několik části, kde se hovoří o přeshraniční eh, závažné trestné činnosti, například typicky eh, organizovaná trestná činnost. Já jsem byl zpravodajem ve specializovaném výboru a pamatuji si, nebo připomínám, že v této první fázi by se evropský veřejný žalobce měl zabývat eh, takzvanými trestnými činy PIV, které se týkají přímo finančních zájmů Evropské unie. Nezdá se nám užitečné svěřit jinému legislativnímu návrhu přeskum e, definice kompetencí veřejného žalobce. To by nemělo příliš smysl, nebo nemělo by smysl postupovat eh, v tomto našem postupu, ale rozumné se mi zdají příspěvky, které hovoří o e, stanovení zákonného soudce. Potom odstavec 4, římská 2, to se mi jeví jako užitečné. Implicitně se tam odkazuje na stanovisko právní služby rady v souvislosti s pravomocí úřadu Evropského veřejného žalobce a hovoří se tam o doplňkové kompetenci. Ta kompetence týkající se poškozování zájmů, eh, finančních zájmů Evropských unie spadá právě do působnosti žalobce. Potom odstavec 4, římská 3, vyšetřovací nástroje. Tady jeden kolega odkazoval na forum shopping. Jsou zde také části týkající se přípustnosti důkazů. Paní Sipl a další se vyjadřovali k této otázce. To jsou věci, které by mohly být zakotveny nebo mohly být součástí e, kompromisu a také tam odkázat na chartu základních práv. Potom odstavec 4. Soudní přeskum, to je také důležitá věc, ale musíme si rozhodnout, o, jaká, o jakou napadnutelnost nebo možnost napadnutelnosti se jedná, tak aby Eh, úřad to mohl fungovat. Potom paní Sipel se ještě vyjadřovala k kontrole a různým fázím, během které bude probíhat tato činnost. Další pasáže se potom týkají eh, evropského příkazu k zatčení a k zákonnosti kontroly. To vyjádřila kolegyně Weber. to také zohledníme. Když jsme vypracovávali kompromisy, vycházeli jsme také se záruky e, obhajoby, což také musí být tady obsaženo. Paní předsedkyně, už se dostávám k závěru. Snažili jsme se aby nám nic neuniklo, věnovali jsme se otázkám eh, ochrany údajů, to bylo důležité, máme také příspěvky na toto téma a budeme se i zde snažit nalézt eh, vyvážený přístup. Paní kolegyně Weber odkazovala několikrát také na specifické otázky, které se týkají mezinárodních organizací. Pokud je o strukturu úřadu Evropského veřejného žalobce, ta by měla být eh, jednoduchá a flexibilní. Tady padlo několik eh, menších návrhů na změnu, které se mi jako užitečné. To byly tedy moje předběžné poznámky. Chci poděkovat zvláště stínovým zpravodajům, ale nejenom jim, za to, že nabídli svoje podněty a pomoc. Děkuji také sekretariátu. Věnovali jsme se totiž významným eh, argumentům, které potom eh, příslušným způsobem zohledníme. Děkuji za slovo. Děkuji. Důvod, proč jsem se na vás tak dívala, je ten, že už nám zbývá uh, o něco málo víc než čtvrt hodiny, ale zároveň jsme si třikrát dělali přestávku, takže já rozhodně nemám v plánu přetahovat. Ve 12.30 končíme. To znamená, že omezíme řečnič, řečnický čas na dvě minuty. To platí i pro komisi a předsednictví EU. Nejprve předám slovo komisi, aby mohla odpovědět a předsednictví následně dostane slovo oba dvě minuty a poté proběhne diskuze. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Velmi si vážíme zprávy pana Jakolína a souhlasíme s obsahem. Je to návrh, který bude muset být předmětem schody s radou jednání probíhají a jasné, že původní návrh komise bude muset být upraven. A některé komentáře, které zazněly eh, váženými poslanci, musí být řešeny kompromisním návrhem rady, až se k tomu dostaneme. Je to probíhající proces a bude to trvat nějakou dobu. Děkuji. Děkuji za vaši stručnost. Předsednictví tu není. Dobrá, máme více času. Paní Sipo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Evropská prokuratura nebo žalobce, to je nový úřad. A smysl má pouze tehdy, pokud bychom mohli říci, že tento úřad přináší přidanou hodnotu v porovnání se současnou situací. A ta přidaná hodnota spočívá podle mého názoru v tom, že je možné, aby eh, se bojovalo proti podvodům na finančních zájmech Evropské unie a v tomto boji by tady měly být pokud možno jednotná pravidla ohledně procedurálních pravidel, sankcí, ale také ohledně práv eh, obviněných osob a možností odvolání. A v tomto ohledu mi návrh komise připadá poněkud nevyvážený, protože Mnohé z těchto aspektů jsou ještě řešeny národně, eh, tedy vnitrostátními pravidly, eh, i když je zde tento návrh na evropského veřejného žalobce. Proto my jsme předali pozměňovací návrhy na podporu harmonizace těchto aspektů. Jinak totiž ta přidaná hodnota v porovnání se současnou situací nebude zjevná. Hovořilo se o tom, eh, že je to postup, kde se vyjadřujeme pouze pro nebo proti, nejsme tedy spolurozhodujícím orgánem, ale já se domnívám, že tady je nutné předložit legislativní návrhy obecně v tomto směru. Proč? My se domníváme, že Evropský parlament má odpovědnost za to, aby řekl, jakým směrem se to má vyvíjet, jaké očekávání tady je. Myslím si, že by to bylo poctivé také vůči komisi a radě. Musíme říci, co chceme, jaké jsou naše minimální požadavky ohledně Evropského veřejného žalobce tak aby mohl vykonávat svoji práci ve prospěch finančních zájmů a také ve prospěch daňových poplatníků, od kterých v konečném efektu pocházejí tyto peníze. Musíme mít pokud možno jednotná pravidla. Pan zpravodaj to již uvedl. Nejedná se pouze o obecné poznámky ohledně práv veřejného žalobce na úrovni EU, ale je nutné zde mít konkrétní legislativní návrhy. My doufáme, že to, ty naše návrhy budou převzaty ostatními zpravodaji a že budeme zde mít konkrétní návrh, protože Úřad Evropského veřejného žalobce je dobrá myšlenka, ale musí fungovat a musí vytvořit přidanou hodnotu v porovnání se současnou situací. A na závěr musím říct, že jsme stále poukazovali na to, že ne ve všech státech eh, už bylo takto rozhodnuto. A když se podíváme na roadmap, tak tady sice máme určitá rozhodnutí, ale jsou to rozhodnutí, která vůbec nebyla ještě zatím eh, převedena eh, do vnitrostátního práva členských států. Takže i tady E, toto potřebujeme právě proto, abychom měli větší harmonizaci z hlediska tohoto e, veřejného žalobce. Ale opakuji, vše se zde koná krok za krokem v Evropě, ale potřebujeme dobrý začátek. Děkuji, paní Weber. Děkuji. Už jsme několikrát o tom hovořili výboru Libe, také na setkání stínových tak řeknu opět, že tento návrh, i když je e, vítrný, co se týče záměru, je velmi vzdálen od dobrého návrhu, tak jak je formulován a předložen parlamentu. Zdůraznila jsem, že návrh komise jde nad rámec toho, co upravuje článek 86 a zbavuje parlament Eh, svého práva spoluzákonodárce, pokud jde o úpravu základních práv, což je také podpořeno eh, stanoviskem naší právní služby. Pokud jde o pozměňovací návrhy, samozřejmě se sejdeme příští týden a pokusíme se eh, to projednat a připravit kompromisní návrhy a hlasovací seznam, ale podpořím pozměňovací návrhy pana Vosa a paní Zipl, které zmiňují posílenou spolupráci a povinnost komise předložit nový návrh a myslím, že v této chvíli to je správná cesta. A také rozumím pozměňovacímu návrhu eh, od kolegy z rozpočtového výboru, kde je návrh pro Libe odložit eh, schválení zprávy až po volbách, abychom zahrnuli vlastně všechny ostatní výboru, do této práce a to je rozumné, protože při vší úctě ke kolegům ve výboru KONT, když se dívám na některé pozměňovací návrhy, tak je mi jasné, že se na to dívají velmi povrchně a jinak by jinak nemůžu pochopit, jak můžu litovat toho, že tento návrh není doprovázen návrhem Evropského trestního soudu, což je naprosto v rozporu s obsahem této instituce a také když požadují vytvoření evropské rozpočtové položky pro právní pomoc pro osoby, které nemají dostatečné prostředky a jsou obviněny evropským eh, žalob, veřejným žalobcem. Takže když se jedná o obhajobu finančních zájmů Unie, tak stojí za to zmínit, že konečně zde máme návrh právní pomoci, takže upravit ve spěchu takovouto problematiku je skutečně věc, kterou bychom neměli dělat. Děkuji, pan Albrecht. Já vielen Dank. Mnohokrát děkuji za prezentaci a za možnost krátce vystoupit. Já si myslím, že u otázky těch procedurálních postupů musíme být velmi eh, konkrétní. Musí tady být jasná pravidla z hlediska mm, fungování a vyšetřování ze strany tohoto žalobce. Dále tady musí být právní ochrana těch eh, postižených osob. A eh, tady chci říci, že toto musí být jednoznačně ošetřeno. Dále také musíme vyřešit otázku příslušnosti Eh, v rámci eh, tohoto evropského žalobce. Musíme zde postupovat podle objektivních kritérií, nebo tady vzniknou právní mezery v konečném efektu. A na závěr i já se domnívám, že se musíme postarat o to, aby naše pozměvací návrhy, které tady přijmeme, a já jsem naprosto vstřícný z hlediska zpracování kompromisu, tak musíme zajistit, aby byly brány vážně na ministerské radě. Je velmi důležité, abychom přijali stanovisko, které eh, bude vyjadřovat silné obsahové požadavky a eh, budeme mít eh, možnost také vystoupit na zasedání ministrů na úrovni rady. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat Salvatore Jakolinovi za velmi dobrou práci, za to, že se zavázal vzít v potaz naše názory, protože nesmíme ignorovat, že 14 parlamentů eh, členských států vzneslo takzvanou žlutou kartu ve věci subsidiarity a je třeba, aby komise předložila nový návrh s přilédnutím k názoru národních parlamentů. A také podle Lisabonské smlouvy máme nový vztah k národním parlamentům a my jsme dělali mnoho slibů členským státům k tomu, jak parlament řeší subsidiaritu. Také jsem předložila poznací návrh, abychom eh, snížili míru zasahování velmi citlivých eh, otázek, jako je předkládání důkazů, dokazování a opravné prostředky proti rozhodnutím eh, úřadu veřejného žalobce. Potřebujeme právní jistotu, zamezit překryvům a skutečně zajistit kompatibilitu s různými právními řády v členských státech. A to se týká celé struktury vyšetřování. Nemyslím si, že systém národních delegátů bude fungovat v praxi. Minimálně tak, jak je nyní definován v textu. A myslím, že vyšetřování by mělo být prováděno příslušnými národními orgány. Já se snažím říci, že je velmi důležité, abychom posílili naši spolupráci zrušit eh, podvody v souvislosti s evropským rozpočtem, ale nemůže to tolik zasávat do subsidiarity a do problematiky vnitrostátního trestního práva. Takže věřím, že se podaří revidovat tento návrh, protože jinak by skutečně nebylo možná, abychom to podpořili. Děkuji. Děkuji. A nyní se vrátíme k závěrečným poznámkám našeho zpravodaje. Ano, s velkým zájmem jsem si vyslechl názory stínových zpravodajů. Ty jsem mimochodem do jisté míry už znal a také jsem si vyslechl názor paní kolegyně Kuráci Bild. A také to, co si o to myslí komise. Je jasné, že se tady jedná o nástroj, který, když je vytvoříme, nemá konkrétní eh, přidanou hodnotu, nebo pokud by neměl konkrétní přidanou hodnotu, tak by to nemělo žádný smysl. To je společné úsilí, které musíme vykonat jako Evropský parlament, tak abychom vyjádřili také ten kritický eh, názor v jednání s komisí a radou. Pokud bychom se nevyjádřili vůbec, pokud bychom neměli jasné stanovisko parlamentu, a já jsem ve svém životě vždy zastával názor, že si něco o tom myslet musím. My si musíme být vědomi toho, jaká je naše úloha, která nám byla doposud svěřena. Samozřejmě i jiné výbory se mohou k otázce vyjádřit následně. A 500 milionů občanů jistě má zájem na tom, abychom vytvořili nástroj nebo úřad, který bude mít jasně vymezené kompetence. Musíme mít předem stanovenou zásadu zákonného soudce, ochranu eh, všech základních práv a tak dále. To není možné všechno udělat eh, v průběžné zprávě. Průběžná zpráva znamená, že mohou být vydány ještě následné zprávy a rada následně musí vytvořit návrh, který zohlední také naše názory rozhodně tady nejsme nějak podřazeni ani vůči komisi, ani vůči radě. My jsme Evropský parlament, musíme konkrétním způsobem přispívat k práci rady a komise, musíme jasným způsobem eh, se vyjadřovat, jasně říci, že nám jde o flexibilní a lehkou strukturu, moderní, která zajistí občanům vhodné fungování, vhodné používání eh, nebo čerpání komunitních zdrojů. Takové je naše očekávání to je také to, o co usilujeme. Pokud je o posílenou spolupráci, to jsou argumenty, které budeme uvádět v příštích hodinách, v příštích dnech. Budeme se snažit nalézt koherentní řešení na základě toho, co zatím všichni upřímně vyjádřili. Budeme se snažit definovat takovou strukturu, kteři, která, jak už řekli ostatní, a zopakuju to já, bude mít přidanou hodnotu v procesu vylepšení lepšího čerpání komunitních zdrojů. Budeme se snažit eh, zlepšit postupy, lépe přistupovat eh, k migraci a tak dále. Jde nám o zajištění tedy správného čerpání zdrojů, což je důležité pro celou komunitu. Děkuji. Děkuji, pane Jakolíno. Tím se dostáváme ke konci dopolední části zasedání. Chtěla bych kolegům připomenout, že e, odpoledne se sejdeme v 30.50 v jiné budově a také bych kolegy chtěla informovat o tom, že odpoledne pokud eh, budeme stíhat, tak nechci přerušovat zasedání jako dopoledne, takže všechny žádám, aby se eh, k jednotlivým bodům dostavovali trochu dříve, včetně komise a rady. Protože jinak je dosti obtížné, frustrující eh, pokaždé dělat přestávky na půl hodiny a potom se nějak zabavit. Je lepší všechno projednat najednou a jít potom domů dříve, než pořád muset přerušovat. Takže se uvidíme odpoledne.